Dobrý večer, dobrý večer Evropo. Já jsem Monika Majoni a já jsem Connor McNally. Vítejte na Eurovision. Děkuji všem. Dnes vysíláme živě do více než 30 zemí prostřednictvím televize, internetu a rádia a s námi je tu pět hlavních kandidátů na předsedu Evropské komise. A e, vy, 400 e, milionů voličů, máte nyní šanci rozhodnout o tom, kdo dostane tuto nejvyšší funkci v Evropě. Protože váš hlas rozhodne o tom, kdo se stane příštím předsedou Evropské komise. Vysíláme živě z Evropského parlamentu v Bruselu. A vy dnes večer se hrajete klíčovou roli v debatě tím, že můžete posílat své příspěvky na Twitter s, s hashtagem Tell Europe. Než začneme, vysvětlíme si pravidla dnešní debaty. Kandidáti budou mít eh, jednu minutu na odpověď na každou otázku. Kromě toho budou mít eh, třikrát za debatu možnost ještě zareagovat. Eh, kandidáti slíbili, že budou hovořit anglicky, aby usnadnili tlumočení a tři z nich se k tomu zavázalo. Pořadí kandidátů bylo dnes určeno losem. Ale ještě než začneme, tak eh, dám slovo eh, Martinu Šulcovi, předsedovi Evropského parlamentu, aby eh, krátce uctil Žána Deana. Děkuji, dámy a pánové. Dnes zemřel náš kolega Jean-Luc Dean. Byl to vynikající poslanec Evropského parlamentu a dlouholetý belgický premiér. Dnes je tu s námi jeho následník Guy Verhofstadt a také e, jeho e, předchůdce a prosím ho, aby ho krátce připomněl. E, já bych chtěl, dámy a pánové, vzdát čest našemu kolegovi, který dnes zesnul a Jean-Claude Juncker i já jsme byli jeho kolegové v Evropské radě a mohu říci, že to byl velký Evropan, velký státník, byl to také e, místo předseda e, konventu společně s Valerijem Giscard d'Estenem a e, panem Amatem a také se zasloužil o zrod Lisabonské smlouvy. Byl to člověk, který vždy mluvil pravdu a opravdu říkal věci upřímně, i když tím nebyl vždy populární, nicméně měl odvahu to dělat. Takže já bych chtěl požádat vás všechny, abychom věnovali tuto debatu jemu a abychom si připomněli velkého člověka a velkého Evropana. Děkuji, pane Ferhovstate. Takže my teď začneme e, od vás, protože vy budete první, kdo budete mít právo na úvodní prohlášení. Máte jednu minutu. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, toto jsou naprosto zásadní volby a já vím, že pokaždé, když jsou volby, tak politici říkají, že toto jsou zásadní důležité volby, ale tentokrát je to pravda. My všichni, celá Evropská unie, stojíme na křižovatce a musíme učinit velice důležitou volbu. Volbu, zda se chceme vrátit ke starým národním státům, tak jak to navrhují někteří kandidáti, anebo zda se pustíme vpřed v tom smyslu, že chceme integrovanější Evropu. A já si myslím, že ta volba je zcela na snadě. Jestliže chceme vyřešit problémy, jako jsou klimatické změny, jako je nezaměstnanost, E, nebo špatné finanční produkty spoza oceánu, tak potřebujeme evropskou spolupráci. Potřebujeme Evropskou unii, která bude silnější a která bude moci bránit svůj model proti Číně, proti Indii, proti USA. E, Evropa je šance, jak znovu získat suverenitu pro lidi a pro naše občany. Děkuji. A nyní se přesuneme na druhou stranu a dám slovo Alexisu Ciprasovi. Dobrý večer, já jsem Alexis Cipras, jsem z Řecka a kandiduji za Evropskou levici. Má země byla zvojena, zvolena jako takové pokusné morče pro ekonomické experimenty což není vůbec nějak reflektováno v ostatních zemích, které nejsou e, podobnými věcmi postiženy. A já bych chtěl říci něco e, ostatním kandidátům, které podporují tento program. Chtěl bych říci, že to, co se děje v Řecku, e, není e, úspěchem, který by, bylo, e, který by bylo vhodné opakovat. Řecká tragédie se nesmí nikdy už nikde opakovat. My bychom chtěli apelovat na e, občany, aby podpořili levicové strany, které jsou schopny ukončit katastrofální politiku úspornosti a znovu navrátit Evropě demokracii, abychom se mohli vrátit k solidaritě, sociální soudržnosti a demokraciemi, což jsou evropské hodnoty. A nyní dáme slovo Žánu Claudu Junkrovi. Vaše úvodní prohlášení. Já si přeji, aby byla Evropa solidárnější, aby se nebyl rozkol mezi severem a jihem, abychom pokračovali v konsolidaci našich veřejných financí, ale zároveň, abychom zdůraznili růst, zaměstnanost, aby to byla opravdu naše priorita, abychom skutečně měli k dispozici dostatečné finanční prostředky a zároveň, abychom naše zadlužení platili i tím, že budeme mít nové myšlenky, nové ideje, že budeme spolupracovat s ostatními partnery, se spojenými státy, ale zároveň musíme respektovat naše normy, naše standardy evropské, například, abychom zde měli i naši vlastní energetickou společnou Evropu, tak abychom nebyli závislí na Rusku, abychom byli skutečně velkou Evropou, jakožto velký kontinent, ale zároveň, abychom se věnovali i jednotlivým záležitostem. Všem nesmíme se v těchto detailech ztratit. Děkuji. Martin Schulz, the time for your opening. Martin Schulz, děkuji. My žijeme v Evropě, kdy daňoví poplatníci platí za spekulanty. Spekulanty vydělali miliony a neplatí daně. A mají miliardové ztráty a platí za ně daňoví poplatníci. My žijeme v Evropské unii, kde je 6 milionů mladých nezaměstnaných. Oni z, e, platí svými životy a svojí budoucností za problém, kteří způsobili jiný, jiní. Proto bych si přál Evropskou unii, která bude spravedlivá, která zájmy běžných občanů bude mít na zřeteli jako první. A um, moje komise by byla také e, vyvážená k genderově, protože rovnost mezi muži a ženami je důležitá my, moje komise by bojovala proti podvodům, daňovým únikům a zasazovala by se za zaměstnanost a šance pro mladou generaci. A proto žádám o podporu. Děkuji vám. Ska Kellerová, prosím o váš příspěvek. Já chci říci, zde dnes večer a také všem, kdo sledují v televizi nebo webstream, eh, že 22. až 25. května máte šanci, abyste rozhodli, jakým směrem se Evropa vydá. A my zelení a já, my nabízíme alternativní Evropu. Já bojuju za Evropu, která se zajímá o občany více než o banky, my chceme Evropu, která by oživila evropský sen, abychom se e, zajímali o všechny, o sociální Evropu, Evropu solidární. To je zas, a tady zase jde o boj proti klimatickým změnám, protože to také určí naší budoucnost. Já nabízím Evropu solidarity, demokracie a e, občanů. O to já bojuji. A vy rozhodnete 22. až 25. května. A já doufám, že váš, že budete hlasovat a že budete usilovat o novou, lepší Evropu. Děkuji vám. Um, je... um. Nyní se obrátíme znovu na Konora, eh, aby nám vysvětlil, jak se mohou občané zapojit do dnešní debaty. Eh, děkuji. Eh, tady vidíte na obrazovce naše Centrum sociálních médií z Eurovision, což jsou mezinárodní experti z veřejnoprávních rozhlasových a televizních stanic, kteří právě teď Eh, kontrolují eh, web, eh, máme tu redaktory sociálních médií z Rakouska, Francie, Finska, Itálie, Španělska a Spojeného království. Ti právě teď pracují online, zapojeni jsou také veřejnoprávní stanice z České republiky, Německa, Irska, Slovinska a dalších zemí. Já mohu říci, že už teď právě probíhá velká živá aktivita a velkým tématem je nyní evropská ekonomika. E, ano, přesně tak. Takže naše první skupina otázek, se kterou začneme, se bude týkat e, ekonomiky. Takže první, kdo promluví, bude Ska Kellerová a otázka zní. E, více než 5 milionů mladých lidí je nezaměstnaných. Jak byste vy, jakožto předsedkyně komise, jak byste jim vrátila budoucnost? Já si myslím, že otázka nezaměstnanosti mladých je právě tou, která musí být prioritou našeho programu a já jako předsedkyně komise bych to činila, protože samozřejmě nemůžeme mít Evropskou unii, eh, kde celá jedna generace je ztracená a kde lidé ztrácejí víru v lepší život v budoucnosti. Takže nezaměstnanost mladých je problém, který musíme odstranit. Jak to udělat? Eh, já si myslím, že můžeme vytvořit udržitelná pracovní místa v Evropě eh, pouze pouze, eh, když budeme mít udržitelnější a zelenější ekonomiku, protože oblasti, jako je energetická úspornost, eh, obnovitelné zdroje energie a také eh, školství a zdravotnictví, to jsou pracovní místa, která vytvářejí opravdovou hodnotu pro společnost. A také je zapotřebí vytvářet kvalitní pracovní místa pro občany. A co je důležité, mladí lidé nezavinili tuto krizi a my jim dlužíme, abychom zabránili zabránili jejich krizi v budoucnu. Alexis Tsipras, eh, jak vy byste řešil tuto otázku? Děkuji vám. Mm, pokud budeme pokračovat katastrofální politikou škrtu, tak nikdy nevyřešíme problém nezaměstnanosti. Nedělejme se iluze, protože mm, jsme svědky strukturální nezaměstnanosti. A Evropská unie eh, našla likviditu, aby rekapitalizovala banky, ale nenašli jsme prostředky, eh, které by mladým eh, zajistily pracovní místa. A musíme pokračovat v řešeních pro Evropu, jak, jakýsi evropský New Deal, New Deal pro zaměstnanost pomocí růstu. Katastrofální politika škrtů a úspor není řešením velkých problémů Evropy, jako je nezaměstnanost ehm, a také marginalizace. Především nezaměstnanost mladých, která, je, eh, která roste explozivním způsobem, především na jihu Evropy. Děkuji, Martin. 6 milionů mladých, možná nejlépe vzdělaná generace, jakou jsme kdy měli, jsou nezaměstnaní. V těch zemích, kde je ta míra nezaměstnanosti nejvyšší, tam je problém, že malé a střední podniky, které jsou páteří ekonomiky, nemají přístup k úvěrům. Ehm, ehm, dostávají ehm, prostředky z Evropské centrální banky, ale neinvestují se do reálné ekonomiky můj program by byl pro malé a střední podniky v zemi, kde je nejvyšší nezaměstnanost, by byla kombinace prostředků z Evropské unie, z Evropské investiční banky pro malé a střední podniky a pro ty, kteří zaměstnávají mladé. Ty by měly přednostní úrokové sazby. Toto by byl projekt, který by měl znovu nastartovat ekonomiku na jedné straně díky podpoře malých a středních podniků a konkrétně by bojoval proti nezaměstnanosti mladých. Děkuji, Jean-Claude Juncker.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 présuppose la croissance. Ano, samozřejmě, že musíme ovšem nejprve mít růst, musíme a potom můžeme mít dostatečnou zaměstnanost, musíme mít naše rozpočty, které jsou vyvážené. To znamená, že musíme opravdu velice odpovědným způsobem postupovat zde a nesmíme přehánět u škrtu, protože když nemáme dostatek finančních prostředků, tak samozřejmě nemůžeme pokročit vpřed. My doufáme, že digitální sféra by nám mohla vytvořit 3 miliony pracovních míst a my bychom chtěli nabídnout mladým lidem zaměstnanost, která bude stabilní, solidní, která bude, která bude představovat pracovní místa budoucnosti, aby se mladí lidé dostali k těmto pracovním příležitostem. Čím více budeme mít vzdělaných lidí, tak samozřejmě bude i lepší najít lepší pracovní místa a zároveň musí být to mladí lidé dostatečně mobilní. Děkujeme. Guy Verhofstadt má slovo. Jaká je vaše odpověď? To, co jsem si vyslechl, to jsou takové staré nápady, staré recepty na to, co by mělo fungovat, ovšem nefungovalo to. Čili my nepotřebujeme takové staré konzervativní recepty a dělat další dluhy. Potřebujeme nový přístup. A to si myslím, že znamená vrátit se k myšlenkám Žána Delorese. Žáka Delorese, kdy jsme vytvářeli vnitřní trh. Ano, musí to být inteligentní, inteligentní myšlenky Martiny. Tento člověk byl ovšem vždycky nesmírně inteligentním politikem. Jacques Delors. Možná, jestli dovolíte, já bych si nyní vzal několik sekund od pana Šulce, protože on mi do toho zasahuje. To, co potřebujeme, je opětovně zahájit určitou integraci v Evropě. Už máme zde kapitálové trhy, banky, digitální oblast, telekom, energie, to potřebujeme. Musíme vytvořit, musíme využít všechny ty možnosti Evropské unie, abychom se dostali na novou úroveň růstu. Ano, tak jak jsme to viděli i v 80. letech a myslím, že i nyní by se nám to mohlo povést. Děkujeme. Ano, tak pokud jde o ty recepty, tak vlády v Evropě často tvrdí, že úsporná opatření fungují. Nicméně e, tolik lidí je bez práce. Takže myslíte si, že veřejnost je s tím trpělivá nebo si přeje nějakou změnu? Skakelerová. E, ano, samozřejmě. Já si myslím, že úspornost nás vhání hlouběji a hlouběji e, do krize. Nyní máme 26 až 27 milionů nezaměstnaných a jenom za ta léta úspornosti jsme přišli o 6 milionů pracovních míst. Tak takže je zcela jasné, že recept úspornosti selhal a naopak zhoršil situaci. My to musíme nějak překonat. Místo úspornosti musíme investovat do ekonomiky, ale musí to být zelenější ekonomika. Musíme totiž vytvořit udržitelná pracovní místa, která budou existovat i za několik desetiletí. Pracovní místa, která budou skýtat dobrý a kvalitní život lidem. A to může nastat jenom, když budeme investovat do obnovitelných zdrojů energie, školství, zdravotnictví a energetické úspornosti. Eh, bohužel v posledním víceletém finančním rámci jsme přišli o tuto šanci. My jsme navrhovali zelenější investice, nicméně jsme bohužel nezískali podporu konzervativců ani socialistů. Já si myslím, že to je ta pravá cesta vpřed. Investice jsou to klíčové slovo a ne úspornost. Alexis Tsipras. Tak zaprvé eh, bych chtěl říct, že eh, Giův nápad eh, není také nový, že je velice, že je také starý a je to přesně ta idea, která nás do krize zavedla. To způsobilo ten problém v roce 2009, tu bublinu v USA a potom to ten krizový management nás zavedl eh, do té Evropy, ve které jsme, kde panují ta velká nebezpečí. My musíme začít sociální soudržností, pracovními místmi a rozvojem. Musíme přestat s tou recesí, musíme přestat s politikou úspornosti a musíme přestat s tou dluhovou eh, paranojou. Eh, musíme vytvořit evropskou dimenzi a Eh, podobně jako se tomu stalo v Německu v roce 53, kdy byla smazána spousta dluhů v rámci solidarity a kdy byla začleněna doložka o růstu. Eh, a eh, abychom to mohli udělat, tak se musíme vrátit do roku 1953, protože jinak nás to zavede do deprese a recese. Martin Schulz. I would have done things. Já bych to udělal úplně jinak kombinace rozpočtové disciplíny na jedné straně, což je nutné, a strategickými investicemi do růstu a zaměstnanosti. To byla lepší cesta. My mm, jsme jenom jednostranně škrtli rozpočty s tím, že eh, je nutné škrtat a tím se získá důvěra investorů. To evidentně nefungovalo. My mm, o čem jsme nikdy nemluvili, je boj proti daňovým únikům. Miliarda euro ročně se ztratí v Evropě díky daňovým únikům. Bojovat proti daňovým podvodům a úniku. To by byl moje cesta, protože když mluvíme, nemůžeme mluvit jenom o škrtech, ale také o příjmech veřejných rozpočtů a o růstu investice do digitální ekonomiky, do energetických sítí jsou důležité a Teď dám slovo zpátky Gavi Ferhostatovi, kterého jsem přerušil. To je od vás velice férové. A e, Jean-Claude Juncker, mm, před pěti lety, kdy jste se vrátil pět let zpátky, udělal byste to též? To je otázka jednoduchá, ale i zároveň obtížná. Všichni říkají, jako to vysvětlují tak, jako kdyby v podstatě objevili řešení na všechny ty problémy, liberálové, socialisté a tak dále. Eh, ovšem my samozřejmě, eh, když se podíváme na celou hm, tuto problematiku, tak samozřejmě nemůžeme nikoho úplně obviněvat z toho. My samozřejmě všichni chceme jít stejným směrem. Potřebujeme investice. Proč neinvestujeme dostatečně? Protože nemáme dostatečné rozpočty. Proč nemáme dostatečné dostatečné rozpočty, protože prostě jsme akumulovali deficit a zadlužení. Čili musíme udělat všechno proto, aby ty investice do budoucnosti skutečně byly reálné, abychom chtěli, abychom tím opětovně nastartovali růst a abychom samozřejmě zároveň vyvážili naše veřejné finance. Děkujeme. A nyní pan Ferhofstadt. No já bych chtěla jenom reagovat na ty, kteří říkají, že nepotřebujeme fiskální disciplínu. To není pravda, protože jinak ze střednědobého a dlouhodobého lízka nebudeme mít růst. A to je pravda, vidíme to všude ve světě. Ovšem jedna záležitost, na kterou jsme zapomněli v posledních pěti letech, to je nová strategie růstu. Co to znamená? znamená nezadlužovat se, nemít nové dluhy, protože to si nemůžeme dovolit. Když budou mít země více než 100% dluh, tak prostě tyto rozpočty vytvoří nové investice. Musíme mít určité inteligentnější způsoby využít tuto velikost Evropy, obrovský trh 500 milionů lidí, například digitální oblast, už jsme o tom hovořili. Apple v Americe, když chtějí přijít s nějakým novým produktem, obrátí se na čtyři hlavní operátory a začnou opět okamžitě nabízet tento produkt. My, když to chceme udělat, musíme se obrátit na 28 zemí, 100 různých operátorů a to je právě ten problém. Oni mají Google, Twitter, Apple, Microsoft, Facebook, všechny tyto americké společnosti a toto bychom měli udělat my zde v Evropě. Ano, děkujeme. Ano, Vypršel vám čas. Eh, eh, vidím, že Skakeler žádá o žolíka. Ano, eh, já chci využít svého, svého prvního žolíka, eh, protože pan Juncker i pan Ferhofstadt tady říkali, že problémem je dluh. Ale když se podíváme na Španělsko, tak Španělsko mělo rozpočtový přebytek před bankovní krizí. A právě dluh těchto bank byl přenesen na eh, bedra daňového poplatníka a státních rozpočtů. Takže my bychom měli přestat spekulovat tímto způsobem. Měli bychom zajistit, aby se bank banky zachraňovaly sami, e, místo aby žádali od daňových poplatníků potažmo státu, aby je zachraňoval. To je největší chybou e, této krize. Vy chcete také využít žolíka, pane Froštate, dobře. E, já chci pouze říci, že souhlasím se Skakelerovou, ale e, my jsme za poslední roky udělali něco na evropské úrovni. My jsme vytvořili bankovní unii a z bankovní unii e, se poprvé stane to, že banky se budou zachraňovat sami na základě svého rizikového profilu a my budeme přispívat do fondu na kapitalizování bank. Máme tady v sále pana Barniera a já bych chtěl říci, že to je fantastická práce implementace do finanční nařízení o bankovní unii, protože teď už to nebudou daňoví poplatníci, kdo budou platit všechny účty. Ano, děkuji za vynikající výměnu názoru a já bych vám chtěla říci, že jsme právě uprostřed té další otázky, takže budete moci zůstat u tématu, e, protože ze sociálních médií hodně proudí otázky na toto téma. Ale než přejdeme k další otázce, tak ještě Alexis Cipras no someone is telling me something which is definitely wrong. Σε ποιο θέμα θέλετε να απαντήσουν, κάντε ερώτηση. Mm, to byla už otázka položena. Eh, to je stále ta jedna otázka, o které mluvíme. Přejdeme tedy dál. Tak já mám také žolika protože na, k tomuto tématu se toho dá říct hodně. Ehm, nyní jsme na sociálních sítích a viděli jsme, že banky jsou skutečně ehm, velkým tématem diskusy. Ehm, ve vaší Evropě byly by banky více regulovány? To tedy eh, je otázka. Mm, já za sebe mohu říci, že ano, my musíme banky lépe regulovat a co jste právě řekli o bankovní unii, že banky musí um, mít větší prostředky, aby se mohly zachraňovat sami, to je úspěch. A také mus, je nutná regulace finančních trhů, abychom oddělili uh, retailové banky od investičních bank. Uh, aby úspory babiček a dědečků se nestratily v globálních spekulacích. To je nutné. Proto je nutné více regulovat finanční trhy. Mimochodem, není to uh, miliarda euro, ale bilion euro, který je ztracen každý rok. Je to velké procento evropského bohatství. Ehm, nemůžeme lidem škrtat ehm, mzdy, když nebráníme daňovým únikům. Ehm, my, eh, jako se to podařilo nám zeleným. Děkuji. Guy Verhofstadt hovořil o programech um, bail-in, po programech bail-outů, které vlastně přenesly dluhy bank na daňové poplatníky, především na jihu Evropské unie. Prostředky, které bude pak splácet uh, další generace našich dětí. A nyní hledáme řešení. Uh, řešení, která přenesou uh, tu zátěž na eh, vkladatele, lidé, lidi, kteří mají vklady u bank. A já jsem eh, se chtěl zeptat, zda pan eh, Juncker a pan Schulz to podporují s tím, že je nutný celkový přístup k problému dluhu, aby banky byly ozdraveny, což by znamenalo, že by mohly Eh, snížit svoji zadluženost, jinak bychom vršili dluhy na další dluhy. Děkujeme a nyní má slovo Martin Schulz. Bankovní unie. To je první záležitost, tak abychom zrušili tuto spirálu bankovní zadlužení, státní zadlužení, propojení a tak dále. Naše země, některé z našich zemí měly opravdu stabilní rozpočty až do té bankovní krize. Pak jsme viděli tu katastrofu v Irsku, ve Španělsku. A proto potřebujeme regulovat banky. A bankovní unie to je právě ten první krok. To znamená, že musíme kontrolovat rizika, zodpovědnosti. To znamená, že všechno se musí vrátit eh, do jedněch rukou, protože v minulosti například právě ta rizika podstupovaly banky a daňový poplatník za to musel platit. Čili banky musí čelit těmto odpovědnostem v současnosti a musíme je donutit, právě tyto banky, aby vzali tuto odpovědnost za katastrofu, ke které přispěly v Evropě. A samozřejmě, že k tomu se musí odhodlat Evropský parlament i Evropská komise. A právě proto je důležité, že pan Michel Barnier podporoval tuto oblast a my rovněž moje politická strana. Dobře, a nyní pokračujeme dále. Jean-Claude Juncker má slovo. Víte, já myslím, myslím, že ano, můžeme říci to, že díky panu Barnierovi jsme viděli reorganizaci bankovního sektoru a banky jsou skutečně odpovědnější. My jsme zachránili uh, Ehm, banky ne pro krásné ehm, modré oči bankovníků, ne, proto abychom chránili podniky, malé podniky, malé střadatele, podniky, které potřebují úvěry a tak dále, protože reálná ekonomika by selhala, pokud by selhal náš finanční systém. A my prostě jsme nezavedli pouze nějaké politiky škrtu. Není to pravda. V, roku, v roce 2008-2009 jsme opravdu investovali stovky miliard, abychom udrželi naši ekonomiku, abychom vedli kineziánskou politiku od samotného počátku krize. Neudělali jsme stejné chyby, které jsme viděli v 30. letech. Prostě to nemůžeme srovnávat. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo pan Ferhofstadt. Já osobně si myslím, banky, banky jsou skutečně dobrým příkladem toho, proč potřebujeme více Evropě. A my jsme to dokázali. Ovšem musíme jít ještě dál, tak aby jsme udělali rozdíly mezi například, musíme jít ještě dál investiční banky oddělit od spořitelen malých bank, protože investiční banky podstoupily větší rizika a proto za to musí platit více než spořitelní například. Ano, to není, pane Ciprase, jenom v Řecku, v Portugalsku, v Itálii. To nebyla jenom otázka bank. To byla otázka i špatných politik ve vašich zemích. Například Pasoku a další politické strany, které byly na počátku a byly důvodem této krize u vás. Protože prostě eh, to byly veřejné banky, které financovaly politické strany, ty financují další politické záležitosti, prostě je tomu v Řecku tímto způsobem, dokonce i vaší stranu, protože i vy jste měli úvěr od takové banky u vás v minulosti. Děkujeme, pane Perhoštate. Pane Ciprasi, chcete na to reagovat? Chcete, chcete využít vaši možnost reagovat? Prosím, můžete využít vašeho žolíka. Ano, e, já bych chtěl velice rychle zareagovat. Ano, eh, prosím. Ano, pokud jde o otázku eh, státních bank a eh, soukromých bank, tak já souhlasím s tím, že to byly státní veřejné banky a že tu docházelo k určitému klientelismu a kamarádiškovství mezi bankami a stranami, zejména dvěma největšími evropskými stranami. A jsou to i strany pana Šulce a pana Junkra, které se do toho zapojily. A když se podíváte na krizi v Řecku, tak eh, po celou tu dobu zjistíte, že eh, lék pacientovi ještě přitížil místo, aby mu ulevil. A samozřejmě, že bankovní krize v Irsku byla poměrně odlišná, ale eh, jednu otázku bych chtěl položit nám všem. Ta, jaká je celková diagnoza? Byl to úspěch alebo neúspěch? Já jsem rozhodně nedostal půjčku, říká pan Ferovštad. Jestli dovolíte, já bych vám chtěla říci, že jsem opravdu pracoval dnes i denně skutečně na tom, aby Řecko nikdy neopustilo eurozónu. Já jsem opravdu udělal pro to všechno, co jsem mohl udělat. Já jsem skutečně chtěl, aby Řecko zůstalo v eurozóně, tak aby finanční trhy, přestaly spekulace vůči této zemi. Já skutečně jsem schopen přijmout kritiku, ovšem není pravda, že jsme nebyli solidární, udělali jsme všechno, všechno pro to, aby Řecko mohlo zůstat součástí eurozóny, tam, kde je její místo. Děkuji a nyní Eh, už nám nezbývá mnoho času, ale eh, zůstaňme ještě u té myšlenky, že Evropané jsou rozčarovaní. Takže prosím, využijte svou minutu eh, na to, abyste vysvětlili těm, kteří chtějí odejít z Evropské unie, proč by v ní měli zůstat. Jako první je opět Skakelerová. Já bych chtěla říci lidem, kteří si myslí, že Evropská unie eh, není eh, dobrá věc, já bych jim vlastně nic neříkala, ale nejdříve jich, jim, bych jim naslouchala. Lidé často mají vysoká očekávání od Evropské unie eh, očekávají, že se postará o jejich sociální práva, o jejich důchodová práva, že se postará o budoucnost jejich dětí a právě tato očekávání my musíme naplnit. Nedůvěra v instituce Evropské unie ta nedůvěra v radu a v komisi pramení z toho, že neplní toto očekávání. Nicméně stále ještě existuje víra v ten evropský sen, ve spolupráci, e, v dosažení lepšího života pro nás všechny. A právě, proto, právě o to musíme usilovat. Potřebujeme více Evropy na správných místech. Potřebujeme správné evropské politiky, aby se lépe žilo nám všem. A to je e, poselství, které bych předala všem lidem, kteří si připadají rozčarovaní. Vezměte Evropu a udělejte z ní vaši Evropu, lepší Evropu. Pane Ciprasi, jak zní vaše poselství? Růst, nárůst euroskepticismu um, za to je někdo zodpovědný. A to jsou tři velké politické strany, které jsou schopny hovořit jenom o úsporách a škrtech. To je stále stejná medicína. To jsou viníci, to je důvod, proč je tak uh, hodně euroskepticismu. Lidé Evropu kritizují a my musíme dát alternativu. A alternativa není uh, rozpuštění Evropy. Musíme, to zachránit, musíme ji zachránit, ale také změnit její povahu. Evropa bude atraktivní pro mladé, eh, pro pracující. Jenom když nebude se rovnat eh, problémům a utrpením. Naopak, my musíme řešit skutečné nebezpečí, skutečné problémy. Musíme nabídnout vizi, jiné alternativy, eh, než jsou úspory a škrty. Děkuji. Já nevím, zda občané naslouchající naší debatě jsou přesvědčeni, že potřebujeme více Evropy. Myslím, že čekají na jinou Evropu. Evropu, která jejich zájmy bude eh, dávat na první místo zájmu evropských institucí. My zde v Bruselu eh, hovoříme o milionech nebo miliardách, 20 eh, nebo 100 miliard. Kdo je zodpovědný za co v minulosti? 96% našich občanů mají 2000 euro tisíc až 2000 euro měsíčně a ti mají pocit, že ti, kteří hovoří o miliardách, nemají zájem o jejich uh, osud, o budoucnost jejich dětí. My jsme ztratili největší kapitál v Evropské unii a to je důvěra. Já chci znovu získat důvěru občanů Unie eh, tím, že budeme bojovat proti vaší bídě a dám vašim dětem šanci do budoucnost. A tak se Evropa dostane zpátky na správnou cestu. Jean-Claude Juncker. Il est vrai que nous parlons trop. No, Je pravda, že se hovoříme o miliardách, ovšem i utrácíme mnoho miliard, které prostě bychom neměli utratit. Pokud bychom například měli takovou Eh, možnost obchodování eh, se Spojenými státy americkými, tak by na tom každá naše, kdybychom měli eh, dohodu o volném obchodu, získali by na tom všechny naše rodiny, všichni naši občané. Já samozřejmě chci, aby naše lidé žili důstojný život, abychom zde měli určité minimum, které by se muselo respektovat a tak dále. Měli bychom mít určitý, protože bez toho, když zde nebudeme mít dostatečnou, dostatečný pohled na tuto uh, problematiku, tak samozřejmě bude mít Evropa obrovské problémy. Pokud jde O tuto oblast musíme říkat pravdu, říká pan Fejhrovštát, především na jihu Evropy, kde lidé jsou zklamáni. Musíme jim říci, ano, toto je katastrofální situace pro všechny ekonomiky v Evropě. Byla by to katastrofa pro sever i, kdybychom se vrátili k národním měnám. A další věc, musíme si položit otázku, kdo to zaplatí, když se vrátíme k drachmě v um, Řecku, nebo liře v Itálii, nebo pesetě ve Španělsku a tak dále. Kdo to zaplatí? došlo by opravdu k takové konkurenční devalvaci všude, například v Itálii, aby jenom zvládli ekonomiku, docházelo neustále k devalvaci. A kdo to platí? Kdo platí za tuto devalvaci? Obyčejný člověk. Protože ten prostě ztrácí svou kupní sílu, tratí na tom důchodci, kteří tím přichází o část svých úspor a to je realita. Co musíme říct si obyčejnému občanovi? To, že kdybychom se vrátili k národní měně, rodinám, tak by to bylo proti jejich vlastnímu zájmu. Není to řešení tohoto problému. Děkujeme. Ska Kellerová požádala o možnost žolíka. Prosím, máte možnost. E, já použiji druhého žolíka a oslovím pana Junkera, protože vy jste zmínil transatlantickou dohodu z USA. A já si myslím, že to je přesně jedna z těch, jeden z těch důvodů, proč lidé ztrácejí víru v, Evropské, v Evropskou unii. Komise totiž uzavírá tajné obchodní dohody v zákulisí za zavřenými dveřmi. A lidé dnes mírově demonstrují v ulicích Bruselu proti této obchodní dohodě a co se stane? Všichni jsou zatčeni. To ale není Evropská unie, kterou já chci. Já nechci takovéto obchodní dohody. Obchodní dohody by měly být ku prospěchu lidí ve všech zemích. A takovéto dohody způsobují, že lidé ztrácejí víru v Evropskou unii. Děkuji, takže teď se zastavíme, protože vidím, že je tu opět Connor a požádám ho o analýzu sociálních médií. Eh, eh, můžu ti říct, Moniko, že náš eh, tým sociálních médií je velice zaneprázdněn, je zaplavován tisíci tweetů každou minutu a podívejme se na twitterovou anketu, takový průzkum twitterového mínění. Vidíme, že Máme několik stovek tweetů každou minutu, celkem přes 58 tisíc tweetů, takže proberme si některé z nich. Ale e, nejprve e, podívejme se na nejčastější slova. E, podle toho vidíme, o čem se nejvíce hovoří. Tak každý tweet, který obsahuje hashtag Tell Europe, obsahuje které z těchto nejčastějších slov takže právě nyní eh, hovoříte v debatách o eh, Romech, eh, o Romany Resistance a e, já teď ukážu některé z těchto tweetů. Lidé hodně hovoří samozřejmě o ekonomice. E, kandidáti přislibují růst, ale bude tento růst udržitelný. Má být Evropa řízena jako velká firma, e, jak kandidáti chtějí posilovat evropskou zahraniční bezpečnost. Takže přejdeme k druhé e, oblasti, která se stále znovu objevuje v dotazech a to je e, vztah Evropy e, s dalšími zeměmi, regiony a nečlenskými státy. Takže můžete dál posílat tweety s hashtagem Tell Europe. Ano, takže začněme přesně tím a přesuňme se na světovou scénu. Dnes dochází k násilnostem na e, Ukrajině. E, Rusko tvrdí, že země je na pokraji občanské e, války. Kde je Evropská unie? Začneme Gimferhofstadtem. Já jsem včera dostal dopis od Garyho Kasparova, světoznámého šachisty, který se týká tohoto tématu. Vlastně je to dopis zaslaný nám všem. Ten říká, že já, Gifferhofstadt a ostatní kandidáti na předsedu Evropské komise, eh, jestli bude eh, jestli, co se stane, jestliže Evropská unie selže v ukrajinské krizi. Jestliže Ukrajina není v bezpečí, tak Evropa není v bezpečí. Putin a další diktátoři eh, prokážou, že diktatura se vyplácí a e, ostatní demokracie ve světě si uvědomí, že jsou sami. Vy nesmíte selhat v této zkoušce. A já si myslím, že Gary Kasparov má pravdu. My jsme příliš slabí před Ruskem a před Putinem. My e, se musíme semknout a e, musíme zavést velice citelné osobní sankce proti lidem okolo Putina. To je jediný jazyk, kterému Putin bude rozumět. Alexis Tsipras. Eh, jaký je váš názor na Ukrajinu? Děkuji. Evropa zase eh, experimentuje s jazykem studené války a to není cesta vpřed. Rány, které rozdělily Evropu, nelze eh, vyléčit sankcemi. Myslím, že se to musí řešit tak, že se ty rány ošetří, že se bude jednat, povede di- bude veden dialog. Neměli bychom připustit, aby uh, fašisté nás eh, stigmatizovali. My musíme eh, jim umožnit, aby rozhodovali o své vlastní budoucnosti. Musíme mít dialog v rámci OBSE, musíme Mm, ne, nepřejeme si vojenskou intervenci ani ze strany NATO, ani ze strany Ruska. Jenom tak to můžeme dát míru šanci. Děkuji. Skakelerová? Je jasné, že je vyvinout, nutné vyvinout veškeré úsilí, aby bylo dosaženo mírového řešení. K tomu je potřeba dialog, ale také musíme jasně ukázat, že nebudeme akceptovat uh, některé věci, které um, dělal Putin, anexe Krymu a podobně. Sankce, které, eh, sankce, sankce jsou správné, ale musíme dělat i jiné věci. Musíme také hovořit o tom, že Evropská unie stále vyváží zbraně do Ruska a to je nutné zastavit, protože jinak prostě šankce, eh, sankce nebudou fungovat také velice závisíme na Rusku eh, z hlediska energie. A my zelení jsme vždy prosazovali energetickou nezávislost. Musíme eh, se k tomu skutečně přiblížit. Jak dosáhneme energetické účinnosti tím, že budeme investovat do obnovitelných strojů? Díky tomu budeme nezávislí a eh, naše ekonomika bude udržitelnější. Děkuji. Jean-Claude Juncker. Eh, Pod, nepotřebujeme silnější evropskou pozici? My jsme řekli ne Putinově, my jsme samozřejmě uplatnili sankce, nebylo to ještě dostatečné a právě proto je musíme posílit proti Rusku, pokud Rusko nezmění svůj postoj. Především by to mělo mít dopad na finanční toky, na jejich finanční situaci. My si samozřejmě nepřejeme nějakou válku, my jsme takzvanou soft sílou, soft power. My samozřejmě už jsme dostatečně trpěli v minulosti. My chceme mít dialog s Ruskem a ve jménu našich hodnot říci ne. Putinovi musíme říci, že jeho postoj je pro nás neakceptovatelný. Děkujeme, pane Junkere, pan Martin Schulz má slovo. Hovoříme zde o válce. Měli bychom být upřímní. Je zde riziko občanské války na Ukrajině. A vy se ptáte, jaká je role Evropské unie. Ano, my nejsme vojenskou velmocí. Cokoliv můžeme udělat proto, abychom zabránili vojenské konfrontaci, což není teoretickou otázkou, což je skutečnou možností, měli bychom to udělat všechno. Právě proto potřebujeme mít kombinovanou strategii. Na jedné straně já například si myslím, že bychom měli posílit i naše země na jihu a východě v případě, že rozhodneme o velice jasných, striktních sankcích, ovšem zároveň potřebujeme i určitou strategii, kterou se snažili dosáhnout v rámci druhého ženevského kola ministři zahraničních věcí. A 25 páty bychom měli zajistit prezidentské volby v této zemi na Ukrajině, protože nový prezident by mohl být právě takovým prostředníkem pro diskusi s Ruskem. Ne, děkujeme a nyní se dostáváme k jinému tématu, protože v Evropě v některých zemích Skotsko, vidíme ve Velké Británii, Katalánsko, ve Španělsku, snaží se o nezávislost, měly by poté se tyto, řekněme, nově vytvořené země stát okamžitě členem EU? Pan Ferhofstadt? Eh, já jsem se právě vrátil z Barcelony, byl jsem tam včera a myslím si, že Evropská unie by se do toho neměla míchat. To je otázka španělská a katalánská. A nemyslím tady nějaké negativní intervence, jak jsme viděli ze strany eh, pana Barosa a dalších lídrů EPP eh, e v minulých týdnech. To, ať si rozhodnou oni sami, Španělé a Katalánci. To není záležitost Evropské unie, do které by se Evropská unie měla míchat. A myslím si, že je třeba zohlednit, co si myslí lidé protože my nemůžeme eh, budovat Evropskou unii, eh, ve které by nebyl vyslyšen eh, hlas občanů v takto důležitých záležitostech. A v každém případě musíme hrát pozitivní roli v dialogu mezi Španěli a Katalánci, nikoli negativní roli, jak to provedl předseda komise Barroso v posledních týdnech a měsících. Děkuji. Co si o tom myslí Alexis Tsipras? Evropská levice eh, respektuje právo eh, lidí na sebeurčení. Nicméně se domníváme, že eh, nacionalismus, konflikty a napětí mezi národy a etnickými skupinami nemohou nikdy vést k pozitivnímu výsledku. Nemyslíme si, že bychom měli podporovat změny hranic. Musíme respektovat právo lidí rozhodovat o své vlastní budoucnosti. Eh, na základě eh, mezinárodního práva. A pokud jde o Katalánsko nebo Skotsko, eh, tak si myslím, že tady by klidně mohlo jít o jakousi rozšířenou autonomii v, v tom obecném rámci, jakýsi vyšší stupeň nezávislosti. Nicméně pokud je o Ukrajinu, to je něco jiného. To je most mezi Evropskou unii a Ruskem. Neměl by to být, neměla by to být propast mezi těmito dvěma oblastmi. A oni se musí rozhodnout, jestli se pustí federální cestou, eh, která by vedla k míru a eh, usmíření. Pro mě právo lidí eh, rozhodovat o své budoucnosti je velmi důležité, takže si myslím, že i lidé ve Skotsku a v Katalánsku by měli mít právo eh, rozhodnout o, eh, svou budu- o své budoucnosti a budoucnosti svého státu. A kdybych já byla předsedkyně komise, tak bych uvítala v případě, že by se rozhodli pro nezávislost, tak bych je přivítala v Evropské unii. Eh, tady byl jenom takový technický eh, Přesuňme se k Žánu Claude Junckerovi. Já si myslím, že je rozumné, abychom nezasahovali do této debaty. Toto spadá do kompetencí Španělska a Velké Británie. Já si myslím, že vždycky musíme respektovat národní ústavy a právě proto to je nejdůležitější. V ostatních záležitostech prostě naší povinností je v této záležitosti mlčet. Martin Schulz, or you want to use your... Martin Schulz, my, Evropská unie není federální stát, my jsme unie suverénních států a není žádný eh, návod, jak to řešit. Ty státy si rozhodují podle vlastních ústav a různě. Jak um, řekl um, kolega, v Skotsku bude referendum na podzim, v jiných zemích se nepředpokládá referendum. Proto není možné eh, najít jednu odpověď. Například pokud Skotsko bude hlasovat pro nezávislost a suverenitu, stane se suverénní zemí, pak budeme, má, máme určitý postup na to, jak vstoupit do Evropské unie, ale v jiných zemích je to zase jinak, takže uvidíme, co se stane eh, s tím skotským referendem, ale není možné toto řešení aplikovat na jiné země. Nemáme žádný model a musíme eh, akceptovat, co se stane v rámci eh, vnitrostátních ústav. Děkuji vám. Přejdeme k jinému tématu, protože v, ne, Eh, jsme v Itálii mm, viděli eh, velice dramatické obrázky eh, z Lampedusy. Takže mm, považujete imigraci za téma pro členské státy nebo Evropskou unii? Guy Ne členské státy. Členské státy mm, nemohou být zodpovědné. Potřebujeme společnou imigrační politiku. Uh, skuteč, ne takovou, jakou máme, ale skutečnou ekonomickou migrační politiku, jako má to Kanada, Austrálie, USA, a my je nemáme. A důsledkem je, že máme stále více ilegálních migrantů, protože nemáme legální migrační politiku. A dalším důsledkem je, že máme stále více uh, pašování lidí přes hranice. My potřebujeme společnou politiku na této úrovni. A e, co se týče uprchlíků a azylantů, nesmí existovat jaksi soutěž nebo konkurence mezi členskými státy, ale musí existovat jeden systém a spravedlivé dohody mezi členskými státy. Podívejme se e, na to, co se e, děje v Sýrii. Co jsme udělali pro uprchlíky ze Sýrie? Ty jdou všichni do Turecka, Jordánska, jenom několik tisíc se dostalo do Evropy a to je skandal, když se podíváte na tu tragédii, jak tam dochází. Alexis Tsipras, imigrace. Nejprve bych chtěl říct si to, ano, samozřejmě, že je logické, že chceme řešit takový obrovský problém, jakým je migrace, imigrace, Evropská unie by měla samozřejmě, ano, reagovat na tuto záležitost. My financujeme různé operace, například v Libii a tak dále. Ovšem vidíme, že právě z těchto zemí přichází přistěhovalci, Afganistan, jiné země, kde lidé bohužel nemají jinou perspektivu, hledají lepší budoucnost u nás, v západním světě. Ovšem nemůžeme zde nějak postupovat represivním způsobem. To není řešení. Pro nás to není akceptovatelné. Středozemní moře se nesmí změnit v nějaký hřbitok. To jde to je v rozporu s hodnotou lidského života. Musíme zde mít dostatečnou asilovou politiku, musíme poskytnout finanční prostředky zemím, které drží na svých bedrech tuto odpovědnost. Musíme sdílet toto břímně, protože Evropa, to znamená solidarita, solidární Evropa. Děkujeme. Kakelerová. To, co vidíme v Evropě, to je neakceptovatelné. Lidé umírají ve středozemním moři a v Itálii například máme různé projekty Marinostrom, kde pomáhají například těmto eh, přestěhovalcům v Eh, na malých lodích a tak dále. Ovšem jiné hlasy říkají, to je neakceptovatelné, musí zde zasahovat pouze Evropská agentura, která je za to zodpovědná. Já si myslím, že bychom to prostě neměli akceptovat co potřebujeme? Potřebujeme legální migraci, legální cesty, aby se lidé mohli přihlásit o azyl, o azyl v Evropě. Lidé ze Syrie, z ostatních krizových eh, oblastí světa mají právo to požádat. Mnoho těchto lidí se ani, ani nežádá o tyto možnosti v Evropě. My potřebujeme Eh, mít eh, legální migraci. Ovšem, ano, co se děje? Co se děje na národní úrovni? Nikdo nevidí, jaká je šílená situace těchto lidí. Ano, když Evropa, Evropská unie získala Nobelovu cenu, prostě není tato politika dostatečně řešena. Děkuji. Jean-Claude Juncker. Děkujeme, Jean-Claude Juncker. Musíme zde mít určitě tou evropskou legislativu, která by reagovala na tuto problematiku. Musíme to regulovat. Ano, musíme zde mít řízení legální imigrace, zde nehovořím o ilegální imigraci. Zde musíme opravdu být velice zaangažováni. My prostě bo, například nemáme ani dostatečné finanční prostředky pro rozvojové programy a musíme to řešit. To nemůžeme akceptovat, aby chudí z Afriky mm, umírali ve středozemním moři. Musíme pomáhat, musíme je dostat z tohoto utrpení. Potřebujeme ukončit tuto politiku neustálého škody vitální v naší politice a prostředcích pro rozvoj. Děkujeme, Martin Schulz. Tak zaprvé bych chtěl říct, že jsem velice rád, že Jean-Claude Juncker říká, že potřebujeme legální eh, migrační systém. Eh, já, jsem to říkal, já to říkám už několik let a útočili na mě eh, němečtí kolegové a z, z jean claudeovy strany, ale eh, systém legální migrace by byl systém, eh, který mají eh, všechny velké země na světě. USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland. Jenom Evropská unie ho nemá. My potřebujeme legální systém migrace, systém dočasné ochrany uprchlíků z regionů postižených ekologickými katastrofami a občanskými válkami. E, potřebujeme systém ochrany pro politické uprchlíky. To je takový trojfázový přístup. Guy Verhofstadt říkal, že potřebujeme e, evropský prostor, že to nemůžeme nechávat v rukou členských států. Ano, s tím souhlasím, nicméně ono to je v rukou členských států. A proto já jakožto komisař bych hnal členské státy k odpovědnosti. E, požadoval bych, aby se zhostili své odpovědnosti. Děkuji za tento názor. Tak mě by zajímalo, eh, co se teď děje na sociálních médiích, protože eh, mnoho lidí se snaží k nám promluvit, takže poslechněme si jejich hlas. Já vám můžu říci, že na sociálních sítích je živo a náš tým má eh, plné ruce práce. My nyní v pěti zemích, včetně Španělska, Francie a Belgii, se můžeme podívat na procentuální zastoupení používaných jazyků. Samozřejmě nejpopulárnějším jazykem a nejpoužívanějším na Twitteru je je angličtina a druhá je francouzština. Můžeme také říci, že přes 10 tisíc jednotlivých eh, uživatelů eh, se účastní debaty a tweetují eh, s hashtagem Tell Europe. Ano, mě velice zajímá tady ta frekvence slov, takže si myslím, že je dobré si je postupně projít. Děkuji, Konore. Nyní se přesuneme dále k poslednímu bloku otázek. Eh, a to je eh, vaše vize o budoucnosti eh, Evropy. Takže první, kdo odpoví, bude Ska Kellerová. A já pokládám otázku, jaké jsou vaše osobní názory na náboženské symboly v Evropské unii. Měly by být krucifixy v veřejných budovách, máme, umož- máme povolovat nošení šátků ve veřejném prostoru. Co si myslíte o náboženských symbolech? Eh, děkuji, už jste využila první dvě vteřiny mého času. Já si myslím, že náboženské symboly eh, nejsou věc, která by se musela regulovat na evropské úrovni. Podle mě je velice důležitá, abychom zachovali osobní svobodu jednotlivců a ve veřejném prostoru máme jakousi neutralitu, kde ale stále je dovoleno eh, například nosit šátek ale to není potřeba regulovat na evropské úrovni, protože to velice závisí také na místních kontextech. Je nicméně velice důležité, abychom eh, dodržovali právo eh, vyznání, pokud samozřejmě to neporušuje práva ostatních. Eh, Gifferhofstadt, jaký je váš názor? Já jsem pro antidiskriminač, evropský antidiskriminační zákon. Myslím, že hodnoty jsou tak důležité, že um, ská, obávám se, že to nespadá pod subsidiaritu, co se svoboda tisku, svoboda vyznání um, a celá řada dalších a celá řada dalších etických otázek. Um, já jsem se vrátil ze Španělska, tam probíhá diskuse o potratové legislativě, já myslím, že musíme aplikovat eh, společné hodnoty eh, a potřebujeme eh, evropský antidiskriminační zákon. Mm, tak to mm, bychom mohli pokračovat jako pan Orbán v Maďarsku, který stále mění ústavu a zavádí nové hodnoty. A Mm, realita je taková, že eh, některé menšiny nejsou chráněny a některé na vyznání není možné praktikovat, takže myslím, že toto je nutné. Mm, přejdeme eh, dál. Slovo má Jean-Claude Juncker. Já si myslím, ano, že evropská protidiskriminační legislativa je velice důležitá, tak abychom chránili všechna význání, všechny filozofie, všechny názory. To všechno vyžaduje respekt. Ovšem samozřejmě, že bychom neměli zasahovat do toho, jakým způsobem Ehm, probíhá tento názor každého člověka, pokud jde o život a tak dále. To si myslím, že je skutečně princip, do kterého nesmíme zasahovat. Jsou zde záležitosti, které do toho zastupují i národní záležitosti, místní záležitosti a Evropa samozřejmě do toho nesmí um, nějak zasahovat. Ten princip, ano, to je velice důležité, ovšem jakým způsobem to bude prováděno, to již samozřejmě musí být na bedrech členských států, ale nesmí porušit tento princip. Prosím, pane Ciprasi, jaký je váš postoj, pokud jde o náboženství, pokud jde o tyto symboly? Pan Cipras, já jsem občanem státu Evropské unie, každá země musí respektovat svou ústavu, svůj řád, své tradice, tradice svého lidu. Je důležité respektovat práva všech občanů Evropské unie a včetně samozřejmě jejich vyznání, víry, praktiky praktického mm, postoje k náboženství a tak dále, nějakým způsobem to regulovat, to je anachronismus podle mého názoru. Nesmíme umožnit určité konfrontace v oblasti náboženství. Ovšem vidíme zde i určitý konzervativní proud, vidíme to ve Španělsku nyní, vidíme zde zákony, které jsou zde přijímané, které nás vrací do minulosti, do období diktatury Franka. Toto je skutečně něco, proti čemu musíme bojovat v celé Evropě. Děkuji, Martin Schulz. Já myslím, že jste se ptala na šátky eh, náboženské symboly ve veřejných budovách tak pokud vezmeme v potaz specifická pravidla v členských státech, které je potřeba respektovat, tak je jasné, že každý jednotlivec má svobodu ukazovat svou náboženskou e, víru, ať už jde o symboly židovské nebo e, muslimské, právě tak nevěřící eh, staví na odiv svou nevíru. Je jasné, že veřejné prostory jsou neutrální a musí být neutrální. Ve veřejném prostoru má každý své místo a proto já musím trvat eh, na základě nediskriminace na tom, že veřejná sféra je neutrální. Eh, v soukromé sféře si samozřejmě každý může dělat, co chce, ale v, ve veřejné sféře nemůžeme připustit, aby v Evropské unii hrozil ten návrat ke konzervatismu. Proti tomu musíme bojovat, to je zcela jasné. E, děkuji za vaše e, odpovědi. A nyní se vrátím k minulým volbám. Když se podívám na data z celé Evropy, tak pouze 43% voličů e, přišlo k minulým volbám. Kdo může za to, že veřejnost to nezajímá? Je to náš problém, váš problém? Kdo za to může? Skaklerova. Já si nemyslím, že lidi, lidi nezajímá, co se děje v Evropě. Já si myslím, že je to velmi zajímá. Ale Bohužel eh, existuje takové povědomí, že změny nedosáhneme tím, že přijdeme k volbám. A to je právě ten problém. Eh, instituce nemají dostatečnou důvěru, instituce jako Evropský parlament. A právě proti tomu musíme zakročit. Musíme dát jasně najevo, že můžeme změnit eh, Evropu, že máme ideály a my navrhujeme, my máme konkrétní návrhy, my zelení pro Evropu, pro ekonomiku, pro to, aby občané byli více slyšet. My musíme posilovat evropskou demokracii a tím nemyslím pouze vyzývat lidi, aby hlasovali. Demokracie je mnohem víc. Demokracie znamená, že hlasy lidí e, jsou vyslyšeny a to neustále a nejenom jednou za pět let. Ale musíme hovořit i problémech, o problémech. Musíme debatovat o tom, jaké je nejlepší řešení pro Evropu. Je to e, tento směr nebo tento směr a myslím si, že na této tematické, faktické úrovni e, se lidi zajímají o evropské záležitosti a je potřeba, aby na konci května přišli k volbám. Děkuji a slovo má Giverhofstadt. What, what we need is... My potřebujeme politiky, kteří budou obhajovat Evropu. Doposud jsme vždy eh, Evropu obhajovali argumentem míru, ale my musíme dát mladé generaci jiné argumenty, že budeme schopni eh, upravit ekonomiku, zajistit pracovní místa, že na evropské eh, úrovni můžeme zajistit řadu hodnot, které nelze zajistit na národní úrovni. Příklad občanských svobod a soukromých po NSA, po případu Snowden, my potřebujeme regulovat ochranu dat, chránit soukromá data občanů a především mladých. A víc než to, novým eh, rozhodnutím Evropského soudu týkajícím se Google jsme na správné cestě, protože soud říká, musí mít právo eh, být zapomenut nebo ignorován. Také potřebujeme soukromí jako mm, mm, základní princip. A pokud se nám to podaří, tak mladí a eh, občané se vrátí k myšlence Evropské unie. Děkuji. Jean-Claude Juncker. Nesmíme hovořit o Evropě tak, jak jsme to dělali v minulosti. Národní vlády se často zbavují své odpovědnosti a schazují to na Evropu, říkají, že Evropská komise je za všechno zodpovědná, jako kdyby národní parlamenty a národní vlády vůbec neexistovaly. Já osobně si myslím, že bychom opětovně měli najít ten správný směr Evropy. Měli bychom jasně říci ano, ekonomicky bohužel eh, se zhoršila naše situace, pokud jde o demografii, rovněž máme veliké problémy, v následujícím století to bude ještě horší, čili my skutečně potřebujeme potřebujeme novou Evropu a pokud by ovšem Evropská unie neexistovala, byla by zde šílená monetární válka španělská proti Německu, Německa proti Francii a tak dále. Po těchto krizových obdobích by bohužel došlo k takovým válkám Evropská unie právě nás chrání proti vzniku těchto problémů a konfliktů. Děkujeme, pan Cipras má slovo. Já osobně si myslím, že ten největší deficit a nedostatek v Evropské unii je demokratický deficit. A občané prostě nejdou k urnám, protože nejsou přesvědčení o tom, že by jejich hlas mohl značným způsobem zlepšit situaci v Evropě, vytvořit novou Evropu do budoucna. A bohužel Evropský parlament ztratí mnoho kompetencí, jsou to šamity 28 hlav států, kde se rozhodne o tom, co si přeje paní Merkelová. Pane Junckere, jak například k čemu došlo na tom posledním samitu, kde vy i s panem Barosem jste se rozhodovali o tom zákulisí, jakým způsobem nastolíte technokratické um, vlády v Itálii, v Řecku, aby pokračovala tato politika škrtů, proč jste um, to prostě postovat tímto způsobem, i když hovoříte na druhé straně, že podporujete ústavu a že je důležité jasným způsobem definovat tento typ politických diskuzí. Děkuji. Vaše otázka byla, mm, proč ta účast byla tak nízká. V minulosti byly evropské volby nudné, nudné, nudné. Nebyla tam žádná konfrontace, také se to zneužívalo jako mm, pro eh, volení vlastně národních vlád. A nyní se věci mění. E, usilujeme o více demokracie, kontraverznější debatu, větší transparentnost. To je krok vpřed. Dále máme v Evropské unii 27 milionů nezaměstnaných, 6 milionů mladých nezaměstnaných. Máme nejvyšší míru daňových podvodů a úniků v historii. Daňoví poplatníci platí za spekulanty a oni nečekají na víc Evropy, ale čekají na jinou Evropu. A když budeme diskutovat konkrétní návrhy, jak měnit Evropu tak, aby byla více spravedlivá, tak jsem si jist, že znovu získáme důvěru voličů a účast stoupne. Děkuji. Mm, promluvme si o korupci. Do jaké míry eh, může EU bojovat proti korupci? A Domníváte se, že lobbysté zde v Bruselu jsou součástí toho problému? Skákelerová. Samozřejmě jsou velkou součástí problému, protože máme příliš mnoho lobbystů v těchto chodbách, a nejenom těchto chodbách, také chodbách komise, kteří jsou velmi dobře placeni a vysílají je různé zájmové skupiny, které na, ně, na to vynakládá miliony. A nám chybí hlas běžných občanů. To jsou skuteční aktéři, ehm, které nikdo neslyší. Ehm, lobbysté se sem dostanou, lobbysté e, ovlivňují legislativu mnohé z nás, komisaře. A Mm, často vidíte, kdy předkládají pozměňovací návrhy a často ani neodstraní eh, hlavičku na tom dopise, takže víte přesně, od jaké společnosti to pochází. A to musíme zastavit. Tento lobismus je velký problém Evropské unie. A mm, to podobné jako korupce, to lobismus není cesta vpřed. Musíme reagovat na přání občanů, ne na hlasy lobbystů. Guy Nemůžete zakázat lobbysty. Problém je, že čas od času, stejně jako jsme toho byli svědky minulý rok, komise, že často tam dochází ke korupci z těchto zdrojů. To je problém a proti tomu musíme bojovat a e, musíme mm, hledat, e, navrhovat nová pravidla, která jsme v minulém parlamentu navrhli, abychom posílili boj proti lobismu a korupci. Jde o to, kdo vás reprezentuje, kdo Mm, vás zastupuje, jaká je jejich etika politiků v tomto parlamentu. Ale vedle lobismu a korupce, myslím, že hlavní problém eh, komisi, jak říkala Kellerová, je mm, nedostatek eh, vedení, nezávislost na eh, členských státech, především na Paříži a Berlínu. Ehm, komisaři vždy telefonují do Paříže a do Berlína nikoli naopak, než něco udělají. A to je pro mě hlavní problém, že máme nedostatečný leadership a mm, nejsme pouhým sekretariátem rady. Děkuji, mm, chci připomenout, že ještě máte žoliky, které mm, můžete využít, takže slovo má žád claude Juncker. Samozřejmě, že musíme regulovat nějakým způsobem lobbysty, musíme bojovat všemi možnými prostředky proti korupci i na národní úrovni a samozřejmě i na úrovni Evropy. Ovšem nemůžeme těmto zájmovým skupinám zabránit, aby prosazovali své zájmy. Ovšem, myslím si, že by všichni, všechny um, oficiální osobnosti komisaři měli mít takový seznam veřejně přístupný toho, s kým mají kontakt a tak dále. A aby občan skutečně mohl se na to podívat, aby se na to, aby aby to byla určitá demokratická um, reakce, aby skutečně zde nebyl nějak, nebylo to riziko toho, že by mohl nějaký, řekněme, extrémně pravicový lobista reagovat eh, nebo ovlivňovat. Prosím, abyste všichni přišli k volbám, pokud teda chcete bojovat proti lobbystům. Děkujeme, to bylo jasné. A nyní pan Cipras má slovo. Fenomén korupce je strukturálním problémem v Evropě, především na jihu Evropy, to si musíme přiznat. Bojovat proti korupci, to není pouze úkolem každého státu, to je i úkol Evropské unie jako celku. My si myslíme, že bychom měli mít i evropskou legislativu, efektivní, transparentní, kterou, kterou bychom bojovali proti korupci. Zároveň si myslíme, že bychom měli mít účinnou legislativu, která by pomáhala bojovat proti daňovým únikům, offshoreovým společnostem, které jsou rovněž fenoménem této problematiky. Je to součást finanční mm, kriminální činnosti. A to je zároveň i otázkou určité vůle, politické vůle, protože zatím jsou obrovské zájmy, konflikty zájmu. V Itálii jsme to viděli, kde například um, soudy se snaží bojovat proti mafii, která má propojení na politiky a tak dále. Pan Martin Schulz? Ano, Korupce je běžným fenoménem v Evropské unii a poslanci Evropského parlamentu jsou terčem lobbystů. My potřebujeme společná pravidla a to nejen na evropské úrovni, ale i na úrovni členských států. My jsme měli takové hraniční případy v Evropském parlamenty. Dva Eh, šlo o dva poslance, jeden z nich už je dnes odsouzen k čtyřletému eh, vězení eh, v jedné zemi a proti druhému ještě ani nebylo zahájeno trestní řízení. Takže my potřebujeme zajistit, aby boj proti korupci nezávisel na telefonátu mezi Barozem a Angelou Merkelovou. Musí záviset na vůli členských států spolupracovat. A myslím si, že komise by měla zvážit to, že aby v naší strategii zákonodárných iniciativ bylo vždy eh, velice jasné, co, čeho chceme dosáhnout a potom předložit celou strategii eh, lobbystům. Takže je zapotřebí vysoká transparentnost eh, lobbingu a to, toho chceme dosáhnout jakožto komise. Skakelerová požádala o žolíka. Ano, e, protože e, Guy Verhofstadt tady zmínil, že je zapotřebí zabránit lobismu v Evropském parlamentu. My máme samozřejmě rejstřík lobbystů, ale ten je dobrovolný. Lobbysté se do něj nemusí registrovat. Musíme také řešit střety zájmů. Potřebujeme v Evropském parlamentu také registr vedlejších příjmů e, europoslanců. I vy, pane Verhofstadte, si myslím, že byste tam měl co uvést. My musíme provádět legislativu eh, transparentně. A myslím si, že eh, není dobré, pane Šulci, že jste zastavil mezinárodní vyšetřování. Eh, Gý chce nyní něco říci, má žolíka. Možná, že Skakelerová to nedělá, ale já používám eh, rejstřík transparentnosti eh, Evropského parlamentu, kde uvádím, co odkud dostávám a je to velice otevřené, aby každý novinář v Evropě se mohl podívat eh, a zjistí, jaké mám mandáty a tak dále. Já jsem otevřený a transparentní europoslanec. Já doufám, že vy také. Takže teď se můžeme přesunout k dalšímu tématu. Vlastně máme tu eh, jeden problém. My jsme vás představili jakožto eh, potenciální kandidáty, ale eh, celá řada lidí říká, že možná nikdo z vás nebude předsedou příští Evropské komise. Co si o tom myslíte, Ská Kellerová? Já si myslím, že je vysoká šance, že někdo z nás bude předsedou komise a myslím si, že by to tak mělo být, protože eh, aby občané volili eh, evropského, eh, předsedu Evropské komise, tak to je velký pokrok evropské demokracie. Je to tak v Lisabonské smlouvě. A jestliže členské státy by se odvážily Eh, čistě teoreticky eh, zvolit někoho jiného, tak by šli proti Lisabonské smlouvě. Ta hovoří velice jasně. Šlo by o tvrdou ránu evropské demokracii. Takže si myslím, že členské státy by měly respektovat hlas občanů, jinak příštích pět let si nemůžou stěho, stěžovat na účast u voleb a na nezájem, protože toto je opravdu důležitá věc. My chceme, aby to proběhlo demokraticky, my chceme vést celoevropskou kampaň, proto jsme také také teď tady a členské státy by měly respektovat evropské právo. Gifferhofstadt. Well, I think it's un- Já se domnívám, že je nemyslím, že bychom někoho tedy měli z té kandidátky, na to se myslím můžeme shodnout, to je je jasné, že to mm, samozřejmě může být jenom jeden z těchto kandidátů, jinak bychom uzavřeli dveře e, do Evropského parlamentu. Pak by to vypadalo jenom tako, jako taková hra, kterou hrajeme každých pět let a pak se členské státy za zavřenými dveřmi sejdou a někoho si vyberou. To není možné. E, za druhé, a to jsme odsouhlasili také s evropskými stranami na evropské úrovni, že ten kandidát musí najít většinu, musí vytvořit většinu. Nemusí to být nutně ten eh, vítěz voleb, ten, může, ten má právo na první pokus. Samozřejmě, to jsou pravidla parlamentní demokracie. To, ten, kdo bude mít nejlepší výsledek, může se pokusit najít většinu. Děkujeme, Jean-Claude Juncker. Máme zde 28 vlád, které podepsali Lisabonskou smlouvu, parlamenty to ratifikovaly a na základě toho jsme měli právě respektovat eh, výsledky voleb Evropského parlamentu. Pokud rada nebo některé členy rady by to neudělali, tak by to byla negace demokracie. Je jasné, že pokud nebudeme respektovat eh, tak, tu, tento princip, tak samozřejmě už nikdy nebudou lidé chodit k volbám, protože, k volbám, protože by to znamenalo, že jejich hlas není vyslyšen a já si myslím, že právě hlasy občanů by měly být čím dál tím více slyšet v Evropě. Děkujeme. A nyní pán Cipras má slovo. Děkuji za slovo. Pokud chceme učinit z Evropy demokratičtější místo, tak bychom právě měli jít tímto pozitivním směrem. To je jasné. Protože pokud tomu tak nebude, tak se nám naši občané otočí zády, budou euroskeptičtí, nebudou hlasovat. Mě by to poté nepřekvapilo. Někteří říkají, jako například paní Merkelová, to, že budoucím předsedou komise bude někdo jiný, ne jeden z nás, a že v podstatě se zde scházíme eh, bez, nějaký, bez nějakého zásadního důvodu. To by bylo katastrofální. To by byl postup, který by rozděloval Evropu, protože by to znamenalo, že již neexistuje demokracie a lidé nemají svůj hlas, který by byl vyslyšen. Ano, já se chci zeptat ostatních kandidátů, zda jejich programy jsou úspěšné programy a tak dále. Rád bych se obrátil na pana Junkera a tak dále na všechny kandidáty. Musíme mít určitou vizi společné Evropy. Pokud ta zmizí tato vize, tak to bude samozřejmě prohorou pro nás, pro všechny. Děkuji. Toto je otázka. Já musím neustále reagovat na tyto otázky každý den. Ano, samozřejmě šéfové vlád mohou dělat, co chtějí za zavřenými dveřmi. Ovšem nemělo by tomu tak být u postu na předsedu Evropské komise. Jeden z nás, těchto pěti kandidátů, bude předsedou či předsedkyní komise a pokud se členské státy rozhodnou nominovat někoho jiného, no tak prostě to nevím, jak by to vypadalo, protože by tu většinu v našem Evropském parlamentu nezískali, protože nikdo prostě pro takového kandidáta u nás hlasovat nebude. Je zde ještě jedna zajímavá věc, jeden zajímavý prvek. Ani jeden šéf vlády či státu vyjádřil takový názor až do dneška. Angela Merkelová řekla, že žádný automatismus neexistuje. Ano, je pravdou, že ani v Německu neexistuje nějaký automatický postup ale ona je eh, pořád eh, ještě kancelářkou, čili já jsem, promiňte, já jsem nevyužil mého žolíka, tak jestli dovolíte, já bych těch pět vteřin ještě využil k tomu, abych vám řekl to, že budoucí předseda Evropské komise ne, zde stojí a právě s ním hovoříte. Oh, já si myslím, že v tomto případě si lec, kdo eh, vybere žolíka, ne, já si myslím, že tady by občané měli využít žolíka. Ano, přesuňme se k poslední otázce. Budete mít teď 30 sekund, protože už se blížíme ke konci. Takže poslední otázka se týká vaší vize. Řekněte nám, proč by občané měli hlasovat pro vás. Skakelerová 30 sekund. Já vám občanům, lidem, kteří žijí v Evropě, nabízím to, že se budu soustředovat na to, aby Evropská unie plnila své úkoly v oblasti sociální ochrany a klimatických změn. Slibuji o oživení evropského snu, kdy všem bude záležet na všech musíme znovu dobít Evropu a udělejme to 25. května, ale i v období potom. To je má nabídka občanům. Gifferhofstadt. Eh, já bych chtěl udělat tolik věcí, že to za 30 sekund nestihnu vyjmenovat, ale každopádně hlavní věc je, že potřebujeme opět nějaké vedení v Evropě vůči schopnosti, protože právě to občané chtějí. To občané od lídrů komise chtějí. Musí je potřeba tři, tři věci. Pracovní místa, eh, stabilizace eh, ekonomiky a to jsou priority pro dalších pět let. Jean-Claude Juncker. Je veux une Europe qui ne Já bych chtěla, aby Evropa nepěstovala rozkoly. Já chci, aby skončil tento rozkol mezi severem a jihem, mezi starými a novými členskými zeměmi. Já chci, abychom měli Evropu konsenzu, kompromisu, rozumnou Evropu. Chci Evropu, která umožní, aby naši občané se zamilovali do Evropy. Alexis Tsipras pan Sepras. Jestli dovolíte, tak já bych rovněž využil svého času v rámci žolíka. My bychom chtěli Evropu, která bude Evropou našich lidí, která bude patřit našim lidem, která posílí participativní demokracii, parlamenty, přijímají velice důležitá rozhodnutí, rozhodnutí v rámci referent, která jsou důležitá, aby zde nebyla rozhodnutí za zavřenými dveřmi, aby vedoucí představitelé se mohli rozhodovat bez hlasu lidu. Takovou Evropu nechceme. My chceme rovněž trojku mm, potrestat, chceme tuto trojku vyhnat, ta, která nám způsobila tolik problémů. A zároveň chceme, aby zde existoval celoevropský konzultační systém, který by nám umožnil překonat krizi díky demokracii, díky solidaritě a díky celospolečenské kohezi. Děkujeme. A poslední, pan Schulz. Mm, Musím eh, otevřít dveře a okna Evropského domu a dát občanům šanci podívat se, co se děje uvnitř a kdo o nich rozhoduje. Já chci, aby Evropská unie a komise kladla největší důraz na e, problémy běžných občanů. Já jsem býval starostou, poslancem e, dlouhodobým Evropského parlamentu a že vím, že v Evropě občané trpí a chci zlepšit život všech. Především dát šanci mladé generaci, aby měla lepší budoucnost v Evropské unii. Děkuji vám. Mm, chci říci, že eh, mm, mm, mm, máme ještě několik sekund, Ska Keller, neměli bychom zapomenout, že lidé v Evropě trpí bídou, persekucí a podobně. A, a my všichni jsme se účastnili kampaně uh, Bring back our girls. Dívky. Propuďte naše dívky. Thank you. Thanks to the candidate, even for this. Our... Já chci poděkovat um, za tuto iniciativu. Tím skončí naše Eh, diskuse a ještě dám slovo Conorovi. Měli jsme 63 tisíc tweetů, 15 tisíc občanů. Můžete se podívat na uh, Eurovizi, kde jsou další podrobnosti. Um, nyní jste vyslechli kandidáty a je to na vás. Děkuji všem, kdo se účastnili této uh, Um, jedinečné akce, kdo se účastnili diskusí online. Podívejte se na naše webové stránky. Um, to je vše dnes uh, z Bruselu za tým, uh, náš tým za Evropský parlament. Vám přeji dobrou noc.